vedli konstruktivní rozhovory za účelem kompromisního řešení a přeji vám ještě hezký večer. Děkuji. Děkuji panu Švábovi. Já vám rovněž přeji také hezký večer a tím uzavírám tuto diskuzi a zítra budeme hlasovat v půl dvanácté. Následující bod na bodu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení. Jedná se o provádění směrnice o jakosti pohoných hmot, včetně standardní hodnoty EU pro dechtové písky a robné břidlice. A Poprosím eh, paní Lindu McEvan, aby se chopila Děkuji. V první řadě bych chtěla poděkovat konferenci předsedů, že na poslední chvíli umožnili toto téma. Chci také poděkovat paní komisařce, že přišla tak pozdě. Je to velice důležité téma pro Evropský parlament. Vypadá to jako velice technická otázka. Týká se to implementačních opatření eh, v jakosti pohonných hmot a stanovení standardních hodnot eh, v oblasti paliv. Ale jde skutečně o to, do jaké míry chceme skutečně snižovat emise eh, v oblasti dopravy. Eh, protože 20 emisí je právě z oblasti dopravy a já se obávám, že neustále dochází ke zvyšování těchto emisí. Naopak například v oblasti bydlení to klesá. Čili když se podíváme na paliva, eh, musíme tuto oblast řešit, abychom mohli zlepšovat klima. Proto je to tak důležité. Tato otázka se týká eh, dechtových písků a ropných břidlic. Komise měla implementovat směrnice, a to do konce, eh, koncem loňského roku. Nicméně tam došlo k určitému spoždění. Víme, že probíhá interní diskuse v komisi, zda ano či ne dát eh, odlišnou hodnotu dechtovým pískům. Bylo nám řečeno, že důvod, proč nemůžeme mít to opatření, je proto, že nemáme vědecké studie, které by mohly podpořit návrh komise. Ale ty původní návrhy komise dávaly jiné hodnoty u dechtových písků a ropných břidlic. Nicméně potom se tyto hodnoty nějak vypařily a zmizely. Díky vám, paní komisařko, máme studii. Máme studii, eh, která se zabývá dechtovými písky a tato studie, eh, která byla vydána před dvěma měsíci, poukazuje na něco, co už prokázaly jiné studie, že například v Kanadě rechtové písky jsou 170,3 CO2 gramů CO2 na megajoule oproti 71,5 v případě konvenčních paliv. A v případě eh, ropné břidlice je to 122 a 139 CO2 na megajoule. Čili jinými slovy, tato paliva jsou eh, více znečištěná než jiná. Teď studie komise hovoří o tom, že budeme zavádět eh, směrnice o jakosti pohoných hmot. Není to tedy pouze technická otázka, protože minulý týden eh, jsme obdrželi petice od tisíce a tisíce evropských občanů, kteří jsou znepokojeni touto problematikou. Chtějí náležité označování dechtových písků a ropných břidlic. Často slyšíme, že Evropa vede v oblasti klimatických eh, změn, nicméně v Kalifornii už tyto standardy existují, protože eh, dechtové písky tam mají velký obsah eh, uhlíku. Vím, že se tady hodně lobuje, setkali jsme se s nejrůznějšími lobbysty a i Víme, že dechtové písky a ropné břidlice jsou Eh, špinavější než jiné eh, typy paliv, tak si říkáme, že se budeme dělat více času a budeme mít další studie. Já tady nevidím ale důvod, proč bychom to měli odkládat. Eh, dechtové písky jsou nejhoršími na výrobu paliv pro dopravu. Jsou nejšpinavější. Nic nebrání tomu, aby se eh, paliva stala ještě špinavějšími, pokud nebudeme uplatňovat tuto směrnici. Je tady celá řada kolegů z nejrozlišších politických skupin, kteří mají stejné obavy. Chceme bojovat proti klimatickým změnám. Chceme s vámi spolupracovat, chceme prosazovat nízkouhlíkovou politiku komise, a snižování emisí z dopravy o 60%, tak jak to bylo oznámeno minulý týden. Doufám, že nyní přicházíte s dobrou zprávou a říkáte, že během několika následujících týdnů budeme mít implementující opatření a budeme mít větší, vyšší hodnoty pro dechtové písky a ropné břidlice. Děkujeme paní McAvan a nyní má slovo komisařka Hedegaard. Mnohokrát děkuji, pane předsedo jak jsme právě slyšeli od Lindy McEwen. Souhlasíme s tím, že je zásadní řešit emise z dopravy. To se také odráží v Bílé knize o dopravě. Ale bohužel prováděcí opatření v této souvislosti, jejich příprava trvala déle, než se očekávalo. Nicméně toto spoždění neovlivní schopnost dodavatelů, aby splnili požadavky podle směrnice. To je proto, že členské státy nestanovily průběžný cíl pro rok 2014. Při přípravě návrhu komise se domnívá, že je potřeba nalézt rovnováhu mezi eh, přesností metody podávání zpráv a eh, mírou eh, variability, pokud je o emise skleníkových plynů různých paliv. Během podzimu 2010 a v prvních týdnech roku 2011 proběhly intenzivní diskuse v komisi a e, tyto diskuze e, byly ukončeny a e, očekává se, že by mohl s členskými státy být projednán návrh v následujících týdnech. Pokud jde o ropné písky a ropné břidlice, mohu říci, že komise v nedávné době zveřejnila zprávu, kde se stanovuje standardní hodnota pro ropné písky a řada eh, indikativních eh, standardních hodnot pro ropné břidlice. Tyto eh, zprávy jsou dostupné na webové stránce komise. O tuto záležitost je velký zájem a komise se domnívá, že by stálo za to, aby tyto zprávy byly podrobeny omezenému procesu vzájemného hodnocení. Já jsem eh, samozřejmě eh, byla v úzkém kontaktu s kolegou odpovědným za obchod, abychom eh, zajistili, že se budou dodržovat naše závazky podle mezinárodního práva. Nechci eh, nějak eh, předjímat výsledek eh, procesu vzájemného hodnocení ani následnou konzultaci komise. Nicméně komise má záměr předložit návrh prováděcích opatření odpovídajícímu regulatornímu výboru který bude zahrnovat standardní hodnoty pro ropné písky i ropné břidice, stejně tak jako skapalněné uhlí a skapalněný plyn. Zároveň se plánuje, že Návrh prováděcích opatření se bude také zabývat emisemi skleníkových plynů u dalších surovin a pokud to bude vědecky podloženo, Prováděcí opatření bude rovněž doplněno dalšími kategoriemi surovin. Přístup by měl být nediskriminační, ten seznam e, různých kategorií surovin je otevřený a komise je připravena tento seznam rozšířit ve chvíli, kdy bude k dispozici dostatek údajů. Pane předsedo, pro provedení vzájemného hodnocení a konzultace je potřeba eh, několik týdnů. Dojde tedy ke spoždění předtím, než bude mo- Eh, možné probrat s členskými státy návrh prováděcích opatření. Ale jakmile eh, tento návrh bude schválen eh, regulatorním výborem, okamžitě bude předložen Evropskému parlamentu na přeskum. Mnohokrát děkujeme paní komisařce. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Za EPP na dvě minuty pan Schnellhardt. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také Lindě McFN za položení této otázky, protože eh, s novým přepracování směrnice pro kvalitu pohoných hmot eh, šlo o to, aby se snížila i emise z pohoných hmot, ale také, aby byli producenti od roku 2011 snižovat emisní hodnoty o 10 v roce 2020. Je důležité měřit tady tyto emise, když máme k dispozici odpovídající standardní hodnoty. A tyto hodnoty musí být proto jednoznačně určeny. Já jsem měl eh, takový pocit, že když Linda McEwen kladla tuto otázku, že e, by chtěla tento sektor poněkud e, vyčlenit. Existují různá konstatování týkající se emisí, jako například získávání e, takovéto suroviny z dechtových písků nebo ropné břidlice. Mně jde o to, aby jsme mohli získat lepší bilanci a my neustále znovu a znovu hovoříme o nezávislosti na energetických zdrojích mimo Evropskou unii. V Evropě máme takovéto suroviny, takže bychom měli skutečně veškeré příčiny proskoumat na základě standardních hodnot. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu Šnelhartovi a nyní má slovo za SAD na dvě minuty pan Arsens. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, to je skutečně velmi důležitá otázka. Je to otázka, která nás vede k Konstatování, že výroba ropy pro dechtové písky a ropné břidlice má skutečně pětinásobný má za následek pětinásobný vznik emisí. Z toho důvodu my potřebujeme možnost, aby tato katastrofální výrobní metoda nebyla podporována finančními prostředky. Tato studie byla ukončena. My jsme nechali provádět také další studie, ale potřebujeme ještě další studii, abychom mohli pokročit dál. Je třeba provést také vzájemné hodnocení, ale ptám se vás, paní komisařko, kdy e, to bude ukončeno, jak dlouho musím ještě čekat, než dostaneme tu odpovídající hodnotu, která bude z metodického hlediska skutečně uh, sloužit jako podklad. Nejedná se pouze o emise, které jsou problematické u dechtových písků a ropné břidlice, ale jedná se také o to, že musíme učinit rozhodná opatření pro zlepšení kvality klimatu. My nechceme přeci zničit naši zemi pro budoucí generace. A když budeme vycházet z této hodnoty, tak můžeme skutečně zabránit tomu, aby tato katastrofa se rozšířila na jiné země. Děkuji panu Arsenisovi eh, a za uh, frakci ALDE bude mít na dvě minuty slovo paní Hol. Eh, chtěla bych poděkovat paní komisarce, že se velice zaangažovala o tuto věc a to dlouho. Chtěl bych poděkovat také, že přišla. Cedíme si toho, že ten problém jste nevytvořila vy, nicméně nás frustruje, že jsme nedosáhli patřičného pokryku. Nejdříve se říkalo, že jsme neměli studie, které by poukázaly na to, že ty um, dechtové písky způsobí vyšší emise, čili jsme možná nepoužili stejnou metodologie ale není, když máme tuto studii toho, z tohoto společného výzkumného střediska a hovoří se tam o 107 megagramech CO2 v případě eh, ropy, tak eh, říkáme, že ty studie musíme vzájemně porovnat. Zdá se, že tady mrháme časem. Je škoda, že lidé lobují proti eh, těmto opatřeními, protože zcela jistě nechceme diskriminovat Kanadu. Jsou tady i další oblasti, kde se nachází dechtové písky, nejen v Kanadě, nacházejí se ale také v Evropské unii. Alternativní zdroje ropy lákají investice z celého světa. A právě z toho důvodu musíme eh, si stanovit jasnou hodnotu eh, skleníkových plynů v případě těchto typů je důležité, abychom měli větší energetický mix, protože jinak se dostaneme do situace, kdy budeme naplňovat eh, směrnice jakosti pohodných hmot, to 6% snížení emisí, ale přitom budeme produkovat eh, paliva, která budou ještě více znečišťující. Eh, Bylo by dobré, paní komisařko, abyste mohla vysvětlit DG obchod, že to není útok na Kanadu. Naopak Evropský parlament si přeje, abychom stanovili standardní hodnoty pro dechtové písky a ropné přidlice. Chceme zajistit, aby vzájemná obchodní dohoda mezi Evropskou unii a Kanadou díky tomu byla lepší. Děkujeme. Paní Hall není za zelené. Jedna minuta. Paní Hasi. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Osana ilmasto... Pane, paní komisařko, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Měli bychom emise snížit o 6 a bylo by zcela bláhové, kdybychom nyní začali používat skutečně velmi špinavé hmoty, jako například dechtové písky a ropné břidlice. Kanada používala tuto metodu, pokud vím, tak mimo jiné také v Africe. Ale my musíme se zamýšlet sami nad touto záležitostí. Kanadská vláda podlehla traku ropného průmyslu a umožnila právě získávání ropy z dechtových písků a ropné břidlice. My bychom měli dodržovat stejné zásady, které platí u biopaliv. Děkuji, paní Hasi. A teď eh, má slovo na dvě minuty pan Sonik. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, dámy a pánové. Na světě je celá řada dechtových písků. Někteří se domnívají, že zásoby jsou eh, dvakrát větší než u normální ropy a technologie by mohly eh, v budoucnosti dojít dále, než eh, kam došly v minulosti. Nicméně jsou zde požadavky týkající se emisí, takže je zde určitý rozpor mezi potřebou po nových zdrojích a normami v oblasti životního prostředí. Ano, je jasné, že je třeba chránit naši vodu, naše lesy. Musíme eh, nutit eh, společnosti, které eh, využívají oblasti pro těžbu, aby tyto oblasti poté revitalizovaly, když už oblasti nejsou využívány. A Evropská komise by měla podporovat takovéto požadavky a technologie, které snižují emise CO2 Evropa a Kanada jsou hospodářsky úzce propojené. Kanadský průmysl je přítomen na evropském trhu. A aby evropské a aby kanadské firmy mohly přijít na evropský trh, musí dodržovat eh, evropské normy. Děkujeme panu Soníkovi, nyní pan Líse. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji Lindě McEwen za tuto iniciativu a děkuji eh, také komisařce Hilde že se tímto problémem zabývala. My ještě s rychlostí toho postupu nesouhlasíme, ale víme, že u paní Hildegard je toto téma v dobrých rukou a doufáme, že dojde k propojení s jinými účastníky. Existují ekologické dopady z dechtových písků a ropné břidlice. Možná, že se můžeme ptát eh, na jednotlivá čísla, na jednotlivé hodnoty. To je jistě možné, ale když budeme eh, diskutovat o biopalivech eh, až do té skutečnosti, že eh, chceme například zkoumat i potravinový řetězec, tak eh, se musíme dívat i na eh, tyto látky zcela podobným způsobem. Já jsem se zabýval tím, co řekl Norbert Redke, náš minister, minister životního prostředí. On řekl, že ovoce, eh, které visí těsně nad fosilními látkami, je ovoce, které už bylo sklizeno. A z toho důvodu ještě dnes večer chci poukázat eh, na to, že v důsledku událostí v současných dnech se musíme více zabývat eh, efektivností energie. 20% cíl efektivnosti využívání energie je cíl, který by měl být naplněn konkrétními opatřeními a to v následujících letech a ne až v následujícím legislativním období. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Lise. A tím se dostáváme k postupu Catch the Eye. Pane Gebranty, prosím. voorzitter op pane předsedající. Před eh, náměstím parlamentu existuje výstava, která se týká dechtových písků a chropní přidly v Kanadě. A jsou tam také krásné borové lesy. A náhle je tam prostě taková obrovská skrna, která se táhne zhruba po 170 kilometrech. Prosím, podívejte se na eh, tyto obrázky. Eh, tyto eh, ropné břidlice nejen, že způsobí ztrátu rozmanitosti, ale zároveň také ničí životní prostředí v Kanadě. A to nejmenší, co můžeme udělat my, je, že skutečně tyto hodnoty pojmeme do spěrnice o kvalitě pohoných hmot. Vím, že paní Hildegard hovořila o tom, Hedegaard hovořila o tom, že dojde k vzájemnému hodnocení. Děkuji, děkuji panu Gebrandimu a paní Cikau na jedno slovo, na jedno metko slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, Chceme snížit eh, skleníkové plyny o 20 do roku 2020. Můžeme dosáhnout eh, významných výsledků, pokud budeme investovat do zvýšení eh, energetické účinnosti budov a lepších paliv v dopravě. Musíme zlepšit kvalitu paliv, o toho se odvíjí celá řada diskusí. Je důležité, abychom se zaměřili také na biopaliva a abychom se zaměřili i na jiné standardy. Výrobci paliv musí investovat do snižování znečišťujících emisí a musí zlepšovat kvalitu paliv. Abychom mohli lépe kontrolovat emise v oblasti dopravy, musíme zcela jistě také investovat do rozvoje ehm, inteligentní rozvodné sítě elektřiny. Budeme vyrábět eh, elektřinu lokálně na základě obnovitelných zdrojů energie. Děkujeme, pan Mesaroš, na jednu minutu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, musím říci, že tato s směrnice působí obavy v rafinériích. Ještě nevstoupila v platnost, nicméně jsme zvědaví na to, jak se budou emise počítat. Jaká bude metoda, bude pevná metoda nebo bude existovat hybridní metoda, která je alternativním způsobem výpočtu. Emise skleníkových plynu by měly být eh, v realitě sníženy o 12 A Paní komisařko, poslali jsme vám dopis, dostali jsme odpověď, ale tato odpověď eh, odpověděla na všechny mé otázky a eh, nerozptýlila obavy. My si chceme být jistí, že Eh, rafinélie nebudou diskriminovány eh, s ohledem na to, jakou ropu eh, rafinují. Děkuji, nyní pan Kelly. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já nejsem členem odpovídajícího výboru, ale možná bych chtěl být a doufám, že budu členem výboru. Pokud by někdo odcházel, skutečně bych se tam chtěl zapojit. Před několika týdny Komise hovořila o energetické účinnosti, poukazovala na to, že je třeba udělat více v oblasti budov a dopravy. Já s tím souhlasím. Pokud je o dopravu, já se domnívám, že je potřeba udělat více. Je nutné omezovat eh, ty, kteří produkují, ehm, který vyrábějí auta, eh, musí zvyšovat účinnost. Já jsem byl eh, členem ehm, Eh, evropsko-kanadské delegace. Hovořili jsme o tomto problému. A v současné době se rozvíjejí technologie a my bychom měli být co nejotevřenější, pokud jde o dechtové písky a, a eh, ropné břidlice. Mnohokrát děkuji, pane Kelly. A nyní má slovo paní komisařka na závěr. Děkuji mnohokrát, Pane předsedo, v první řadě bych chtěla poděkovat parlamentu za jasný signál, který jste dnes večer vyslali. Myslím, že je naprosto jasné, také i ta vaše netrpělivost poukazuje na to, že tato otázka je nesmírně naléhavá. Pan Schnellhardt říká, že bychom měli neodkladně jednat a e, jiný kolega se ptal na harmonogram, kde to všechno vyřešíme. Teď se bavíme o krátkých termínech. Budeme dělat vzájemné porovnání, to bude trvat několik týdnů a potom eh, interní proces bude zahájen na půdě komise a pak se dostaneme do další fáze, budeme vyjednávat s členskými státy, čili už se blížíme ke konci, ale jak již bylo řečeno, není to otázka diskriminací. Chtěla bych eh, poděkovat všem, kteří říkají, že musíme mít dobrou základnu, dobrou dokumentaci, to chceme poskytnout. Víme, jaké jsou také důvody. Jedním z důvodů je, že to hned od začátku nebylo um, zapojeno do směrnice. To, tato situace vznikla před několika lety a teď ji napravujeme. Chtěla bych na závěr říci, že co se týče těch stanovených hodnot v případě dechtových písků, ten, to celkové spoždění implementace dané směrnice znamená, že se nám podařilo stanovit standardní hodnoty a řešíme to ve stejné fázi, kdy budeme projednávat eh, provádění směrnice. Čili teď je můžeme naopak eh, postoupit rychleji, než jsme si původně mysleli někdy před tři čtvrtě rokem. Takže chtěla bych poděkovat za jasný signál a chtěla bych, abyste si také uvědomili, že velice tvrdě pracujeme na tom, abychom tuto otázku dořešili. Děkuji, paní komisařko. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem eh, pořadu jednání. Je to zpráva pana Šolce, všeobecné celní preference. pan